Oui, oui. oui, oui. Mesdames et messieurs, nous allons continuer notre réunion. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Jenom takové vysvětlení na základě rozhodnutí koordinátorů výboru DEVE, prosím. Jsme předpokládali, že proběhne výměna názorů se zprávou Svencena ale výměna názorů proběhne již dnes dopoledne po bodě 13 a bude se to týkat prezentace e, studie o dopadu biotechnologií v rozvojových zemích. A nyní se dostáváme k návrhu stanoviska paní Sargentini e, týkající se partnerství mezi EU a e, střední Afrikou. Paní Sargentini je zpravodajkou a proto si vezme hned slovo. Paní Sargentini, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, toto stanovisko je vlastně velice krátké. Je to jedna věta, která navrhuje, aby výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor eh, vyjádřil souhlas eh, s podpisem prozatímní dohody s Kamerunem, ale eh, protože se očekává souhlas, tak by to mohlo vést k nedorozumění. Toto je eh, druhá prozatímní dohoda o hospodářském partnerství. Před několika týdny jsme měli prozatímní dohodu EPA pro eh, jeho východní Afriku. Také jsem byla zpravodajkou a většina členů tohoto výboru souhlasila s mým stanoviskem a to, že bychom eh, tuto prozatímní dohodu ratifikovat neměli. Já, eh, jsou tu různé důvody. Nyní vedeme jednání s Kamerunem, což je země v střední Africe a opět by to měla být regionální dohoda. Eh, Kamerun je obklopen celou řadou zemí, které jsou nejméně rozvinuté a pro ně platí eh, různé právní úpravy kontaktů s EU. Jednání bylo zahájeno v roce 2007, ale Národní schromáždění Kamerunu ještě neratifikovalo výsledky našeho jednání. Já bych chtěla požádat, abychom také posečkali. Eh, máme signály, že Kamerun chce revidovat části prozatímní dohody zejména ty, které umožňují Evropské unii přístup na trh Kamerunu a představují 80% eh, liberalizaci vývozu ze zemí EU. Chtěla bych požádat, abychom trochu počkali. V, podle našeho názoru eh, tady není eh, nic takového. Chci tedy proto, abychom počkali a s ratifikací a umožnili Kamerunu, aby znovu zvážil tuto dohodu. Není třeba pospíchat, protože na druhé straně také ještě nedošlo k ratifikaci. A v blízké budoucnosti se bude projednávat více prozatímních dohod o hospodářském partnerství. A e, Představuje to cestu a rozvojové nástroje k systému rozvoje obchodu a já se domnívám, že nepodporujeme dostatečně vývoj v těchto zemích AKT a že podkopáváme možnost regionálního rozvoje, regionálního obchodu, kdybychom ukončili jednání o prozatímních dohodách o hospodářském partnerství s jednotlivými zeměmi. Thais, prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. kolega ještě není přítomen, protože uvízl v důsledku stávky na madridském letišti. Takže Můžeme jenom pročítat tento text. Chtěl bych eh, přečíst jeho komentář pokud s tím souhlasíte, Norbert říká, chtěl bych poděkovat paní Sargentini za její návrh. Sdílím určité pochybnosti, které má v souvislosti s prozatímní dohodou, ale nezdílím její závěry, protože všichni víme, současná situace není slučitelná s pravidly VTO a současný přístup k trhu nebude trvat navždy. Chápu problém, že celá řada zemí střední Afriky jsou minimálně rozvinuté že e, profitují z pravidel vše, kromě zbraní, ale mají e, malý e, podnět, aby znovu jednali o dohodě EPA, ale některé nezůstanou navždy málo rozvinutými zeměmi a budou chtět podepsat dohodu o hospodářském partnerství a budou Eh, nebudou souhlasit s tím, aby jenom Kamerun eh, podepsal tuto dohodu, i když ji ještě neratifikoval. Eh, protože v rámci režimu vše kromě zbraní usiluje Kamerun o hospodářské dohodě s EU a potom Eh, co se týče tarifů, je třeba zajistit, aby eh, byly vytvořeny určité kompenzace, alespoň eh, nyní je třeba reformovat a zlepšit systém zdanění v Kamerunu. V každém případě bude velice přínosný takovýto pozměněný systém zdanění pro Kamerun. Děkuji. Děkuji, pan Michel. Já se přikláním ke souhlasu s tom, tímto návrhem, ale vnímám to trošku podrobněji. Chcete tedy navrhnout, abychom přerušili jednáním? Já si myslím, že to tam tak jakoby zaznělo, ale úplně jsem tomu nerozuměl. A můžete nám tedy vysvětlit své záměry konkrétně? Navrhujete tedy, abychom přerušili, ale zároveň nenavrhujete červenou kartu, ono to zní spíš jako žlutá karta, ne? Paní Sargentini, prosím, máte slovo? Je to také závěrečná řeč. Ne, ne, ne, jenom reagujte a pak dám slovo komisi a pak to můžete uzavřít. Dobře. Ano, pane Micheli, máte pravdu s rozpravou, která proběhla o prozatímní dohodě pro jeho východní Afriku minule, zazněl zajímavý návrh ze strany socialistů, která, který zněl něco jako ve smyslu, dejme to kledu. Byl to pozměňovací návrh pouze podaný ústně, nedosáhl většiny ve výboru, proto neprošel a my jsme pokračovali s jednáním o původním návrhu který představoval eh, neratifikaci, respektive zablokování. Já jsem však musela ocenit tento návrh socialistů, který doporučoval zmrazení celé problematiky. Eh, opravdu Eh, dát to ledu by mělo smysl. Já jsem ochotna to zvážit, protože by to rozhodně vyřešilo můj cíl. A mým cílem je dát Kamerunu víc času na to, aby zvážil návrhy, zjistil, zda je i nadále ochoten ratifikovat. Můj osobní názor je, že pravděpodobně ratifikovat teď nechce za těchto okolností. La parole est à la commission. Slovo má komise. Thank you very much. Um, thank you, um... Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za předložení tohoto dokumentu. Prozatímní dohoda s Kamerunem je teprve začátkem širší formy partnerství s tímto regionem a představuje prozatímní řešení, které nám dovolí, abychom pokračovali ve vyjednávání dosáhli dohody o regionálním hospodářském eh, partnerství, což je cílem eh, Evropské unie ve vztahu k zemím Střední Afriky. Přesto Kamerun potřebuje takovouto prozatímní dohodu. Bez této dohody by Kamerun eh, měl závažné problémy s dovozem a vývozem zboží do Evropy. Ne, měli by možnost eh, využívat preferencí. Týkalo by se to eh, vývozu banánů a dalšího zboží. Bez toho již eh, od roku 2008 Kamerun se snažil udržet důležitá odvětví pro svou ekonomiku a pracovní příležitosti. Z důvodů, které jsou uvedeny ve zprávě, proč bychom neměli udělit souhlas Chtěl bych říct, že tato prozatímní dohoda nebude mít negativní dopady ani na průmysl v eh, Kamerunu, ani na příjmy Kamerunu, ani na regionální integraci. A to z těchto důvodů, pokud mi dovolíte uvést alespoň některé z nich podstatné procento evropských vývozů do Kamerunu bylo eh, vyloučeno z eh, liberalizace, asi těch 20%, a na druhé straně tato prozatímní dohoda zahrnuje časový eh, harmonogram, který představuje 15 let a během tohoto období bude nutné provést nutné změny a přizpůsobení. Na druhé straně zase většina evropského zboží je takové zboží, které místní průmysl v Kamerunu opravdu potřebuje a jsou to produkty, které jsou nutné pro pokrytí zásadních potřeb eh, kamerunského eh, obyvatelstva, zdravotnické vybavení, léky a eh, současně tato dohoda umožňuje našim partnerům pozastavit preference v případě potřeby a pokrývá to také tu doložku pro průmysl. Dále bych se chtěl eh, eh, zmínit o slož, o doložce, která eh, zahrnuje technickou a finanční eh, pomoc a týká se zejména fiskální reformy. Já naprosto souhlasím s těmi připomínkami, že země jako eh, Kamerun musí změnit svůj systém zdanění a či je tedy zapotřebí provést tuto fiskální reformu. Avšak eh, s dohodou o eh, hospodářském partnerství budeme moci eh, této zemi pomoci. A když hovoříme o tom, že prozatímní dohoda může mít negativní dopady na integraci v regionu, měli bychom se snažit dvě nebo 3 uvážit, že 2 nebo 3 obchodu se odehrájí v rámci středoafrického eh, regionu. A eh, eh, jsou tu různé celní bariéry, jsou tu projevy korupce a to jsou oblasti, které chceme začít řešit jako neobchodní tarifní překážky. A to je důvod, proč Dále chceme pokračovat v vyjednávání a chtěli bychom se posunout od začátku, kdy jsme vycházeli z čistě regionálního řešení. Závěrem bych chtěl říci, že vyjednávání prozatímní dohodě, budu, která byla ukončena v roce 2007, Kamerun má tuto dohodu ratifikovat, protože usiluje o partnerství s Evropou a o přístup na trh. A my jsme přesvědčeni, že parlament bude moci udělit souhlas této dohodě. Berman. Děkuji, pan Berman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám takovou otázku pro komisi, pokud budete souhlasit. Zajímalo by mě, zda jste od dva, 17. prosince 2007, od data, kdy vláda Kamerunu podepsala eh, dohodu, měli jste kontakt s kamerunským parlamentem? Eh, pokud jste takový kontakt nenavázali, proč ne? A jak vidíte situaci v souvislosti se spožděním v ratifikaci této dohody. Já jsem překvapen, protože 17. prosince 2007, to už je, bylo před pěti lety, tak by mě zajímalo, z jakých důvodů parlament necítí žádnou potřebu podepsat. Já vás nechám tedy stručně reagovat. Děkuji. Hovoříme o Kamerunu, eh, kamerunském parlamentu musíme si uvědomit tři důležité aspekty. A to za prvé, každý i nadále pokračoval a pokračuje je ve snaze dosáhnout regionálního řešení. A e, předpokládalo se, že to nastane poměrně rychle po uzavření prozatímní dohody a na tom základě jsme již začali nabízet Kamerunu Eh, volný přístup, ačkoliv se teprve čekalo na ratifikaci dohody. To je první záležitost. A dále, vzhledem k tomu, že snaha o volný přístup do Evropy předpokládalo. Zároveň jsme viděli, že se objevil přístup wait tedy vyčkávací přístup a eh, pokrok byl také eh, spíše nevyvážený. A také víte, že připravujeme regulaci přístupu na trh a že se to brzy uzavře a že to bude mít také potenciálně výrazný vliv na Kamerun. Ale pokud řekneme, že přístup tam byl a regionální vyjednávání, eh, dejme tomu, neměla takovou prioritu. Nikdo necítil velký tlak eh, dohodu ratifikovat. A já bych rád jenom připomněl, že pět let po skončení vyjednávání sám čekám na ratifikaci a doufám, že se nám podaří ukázat cestu. Merci beaucoup, je passe la parole à Madame Sargentini. Děkuji, dávám slovo paní Sargentini na závěr. Uh, uh, to, to my opinion já si o vaší otázce, pane Berman, myslím, že kontakty mezi Evropskou komisí a parlamenty v jednotlivých zemích je omezený. Podívejte se na to, že dohody jsou ozavírány občas, a to jsou vždycky dohody mezi komisí a jednotlivými ministerstvy a potom tyto strategické dokumenty se nemusí ratifikovat parlamentem, což nepovažuji za správnou věc. A nyní k prozatímní dohodě s Kamerunem. Vy jste si přečetli eh, příspěvek pana Neusera, který říká, že dobrovolně Kamerun vyjednával o této dohodě. Já souhlasím s komisí, že pokud chcete oficiálně obchodovat pod záštitou eh, Světové odborné, eh, obchodní organizace, pak potřebujete takovouto dohodu. A jestliže se dohody uzavírají, pak to často dlouho trvá. A my jsme tady doufali v regionální dohodu a také my jsme uvažovali, že sousední země by měly jednat v rámci dohody všechno mimo zbraní. A to, co zůstává nadále problematické v těchto jednáních, je to, že se snažíme také se snažíme otevřít eh, trhy pro otevřený a volný obchod a potom vznikají tyto dlouhé prodlevy. Já se domnívám, že 80% liberalizace je vysoký stupeň. Když hovoříme o dalších zemích v jiných jihovýchodních afrických zemích, tak tam jsou eh, procenta ve výši 70%. A my bychom neměli takovouto dohodu Kamerunu vnucovat to souvisí také s tím, že komise musí dodržovat eh, pravidla z VTO ale pravidla vyplývající pro Kamerun nejsou nejlepší a my jako výbor pro rozvoj bychom se měli snažit o to, aby právě Kamerun měl nejlepší podmínky. První prozatímní dohoda, která byla podepsána, byla s korepskými zeměmi, tak nejdříve vyjednávali a po několika letech se rozhodli, že to pro ně není dobrá věc. A na posledním Eh, společném zasedání EU a KT se diskutovalo o této dohodě a tam také karibské země vyjádřily, že nejsou z této dohody zrovna šťastné. A proto bychom měli vyzvat komisi, aby prodloužila hůtu eh, současné dohody, která dobře funguje a také se snažit o to být flexibilnější. Eh, Do, mm, na termín pro podání pozměňovacích návrhů je 27. 2. 12 hodin a hlasovat se bude 19. března. Výborně, ano. Dostáváme se nyní prezentaci, po níž bude následovat výměna názoru a týká se dopadu biotechnologií v rozvojových zemích. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že rozvojové země se setkávají s velkými problémy především v boji pro, o zajištění dodávek potravin, Zároveň se setkávají s výrazným populačním růstem, který přesahuje dostupné potravinové zásoby, mají nedostatek finančních prostředků, nedostatek technologií, setkáváme se s ohrožením biologické rozmanitosti a zhoršováním stavu životního prostředí právě pokrok genového inženýrství umožňuje eh, hledat nové cesty zachování biologické rozmanitosti a zároveň eh, ochrany životního prostředí. Na druhou stranu v jiných zemích eh, je postoj k GMO, geneticky modifikovaným organismům, spíše negativní, vnímajícím je jako ohrožení. Je to tedy problematika Eh, skutečně kontroverzní. Místo Timo Gensta, který se omluvil pro nemoc, má slovo paní Christian Gensteter. Jak víte, já teď přednáším eh, krátké sdělení. Nenapsala jsem toto briefingové sdělení ale podílela jsem se na podobných projektech, tak doufám, že budu schopna nabídnout schrnutí výsledku. Jak tady již zaznělo na úvod, problematika geneticky modifikovaných organismů je kontroverzní. Proto chci na úvod své prezentace upozornit na jednu věc. Když si začnete číst studie o dopadech GMO na životní prostředí, z hlediska ekonomického, sociálního a zdravotnického, uvidíte, že jsou velké kontroverze a že je velmi obtížné generovat závěry, které jsou zobecnitelné, spolehlivé a které jsou obecně platné. Myslím si, že si musíme uvědomit tři hlavní aspekty, na které nesmíme zapomínat. Za prvé, dlouhodobé ekologické ekonomické dopady GMO na životní podmínky dosud nebyly dostatečně hodnoceny. Probíhaly komparativní studie, ale nebyly dostatečné, protože GMO se na trh dostaly teprve v poslední době a to se týká posledních 15 let, což není dostatečně dlouhá doba pro vědecké hodnocení. Také nesmíme zapomínat na druhou věc, a to je, že ekonomický dopad GMO se těžko hodnotí. Závisí totiž na řadě faktorů, o těch budu ještě hovořit. Také je obtížné izolovat dopad GMO Například cena, které dosáhnete za GMO, závisí na řadě faktorů, ale i faktorů, které se samotným GMO nesouvisejí. Proto si musíme také ještě uvědomit, že se v těch diskusích setkáváme s eh, vlastními zájmy některých společností nebo zase ehm, zájmy subjektů, které proti těmto GMO plodinám bojují a e, tyto všechny partikulární zájmy se v diskusi promítají. Nesmíme na to zapomínat, protože bez tohoto uvážení nelze hovořit o dopadech KMO na rozvoj. Nemůžeme celou problematiku zjednodušovat. Já bych proto ráda vysvětlila, proč tato problematika je složitá a měli bychom ji zjednodušovat. Asi víte, že O GMO se začalo hovořit v souvislosti s populačním růstem, potravinovou krizí a také víme, že produkci potravin ovlivňuje změna klimatu. To vše připravuje půdu pro nové technologie, které by mohly e, splnit pot poptávku po potravinách a právě GMO by tuto mezeru mohly vyplnit. Pokud hovoříme o rozvojových zemích, tak víme, že ze studií vyplývá, že eh, musíme zvážit především, jak pomohou GMO těm nejchudším, především drobným farmářům v rozvojových zemích. Podle toho jsme také výsledky studie hodnotili. Jenom stručně. GMO v rozvojových zemích v roce 2011 bylo 160 milionů hektarů obděláváno, a to v 29 zemích světa, polovina z toho v rozvojových zemích. Nabídnu také srovnání. EU v současné době má 180 milionů hektarů ehm, zemědělské půdy, která je obdělávána ehm, obecně v zemědělství, takže vidíte, že stejná, stejný podíl půdy je obdělávan s využitím GMO. Především jde o soju, kukuřici, bavlnu a kanolu a víme, že to je e, základ, e, nejzákladnější v tomto smyslu plodinou je kukuřice která je používána přímo pro lidskou výživu. Důležité jsou takzvané BT potraviny, které mají zabudovaný e, insekticid a pak takzvaný HT typ, který obsahuje také herbicidní látky, látky proti škůdcům. A v rozvojovém země, světě se e, tyto plodiny pěstují především v Argentíně, Brazílii, Indii, Pakistánu, Jižní Africe a dalších. A jak vidíte na seznamu, většina těchto zemí jsou nově se rozvíjející země, emerging countries nikoli nejméně rozvinuté země. Pokud se chceme zaměřit na potenciální ekonomický dopad GMO, tak toto jsou obecné hospodářské dopady, které nejsou specificky relevantní pro rozvojové země, ale zcela jistě ovlivňují také lidi v rozvojových zemích, což se také e, projevuje jinak než v zemích rozvinutých. A na levé straně najdeme očekávání od GMO oproti běžným plodinám. Na straně pravé zase najdete nevýhody nebo menší výhody. Řada studií prokázala, že GMO mají vyšší výnos obvykle ve srovnání s plodinami, které nejsou geneticky modifikované, mají často větší odolnost vůči onemocněním a škůdcům, eh, proto snižují potřebu pesticidů a herbicidů, což se prokazuje v řadě studií. Maj, měli by mít také vyšší odolnost proti stresům v souvislosti s životním prostředím, mohly by lépe odolávat změně klimatu, také by mohly snižovat náklady na pracovní sílu a palivo, například u tzv. HT plodin, které jsou rezistentní vůči herbicidu, můžeme používat herbicidy, aniž bychom museli vytrhávat plevel ručně. A tento účinek se ve studiích ukázal, nebyl však zcela jasný není často jasné, jakým způsobem měřit potřebu pracovních sil, zda se to vůbec do studií započítává a potenciální ehm, Výhoda GMO je, že mohou vést také k vyšším cenám na trhu a vyšším výnosům, ale to také není jasné. Na druhou straně stranu jsou, je osivo obvykle dražší u GMO než běžných plodin a to platí zvláště v rozvojových zemích, protože tam podstatná část zemědělců si ponechává část sklizně a pro nové zasetí. E, samozřejmě GMO osivo je pak pro ně nákladnější. Dále GM znamená také závislost na poskytovatelích osiv. Místo, aby si tedy pěstovali vlastní osivo, pak panuje také určitá obava, která není zcela prokázaná, že použití GMO mohou způsobit změny v makroekonomických strukturách. Já jsem řekla, že čtyři plodiny dominují eh, v globálním trhu GMO a většina z nich jsou také plodiny pro export, která přináší výnosy. A to samozřejmě může mít dopady na zemědělství v rozvojových zemích. Obecně panuje obava, že GM plodiny mohou také vyvolat nové typy rezistence, což povede k vyššímu využívání chemických látek. To je už něco, s čím se setkáváme v USA, kde se GM plodiny pěstují už dlouho. Tolik širší obrázek a jak tyto faktory ovlivňují konkrétní plodiny drobné farmáře. To je specifické případ od případu. Jednak to ovlivňuje faktory na úrovni jednotlivých farem a také úlohu má eh, rozsah eh, farmy, hospodářství, tedy schopnost zemědělců. A to také z hlediska regulačního rámce, eh, například práva výměny plodin a to všechno může ovlivňovat eh, budoucnost využití GMO. Víte, že GMO bývá dražší než osivo běžného typu a samozřejmě mm, lidé mohou být ovlivněni ustanoveními pro ochranu duševního vlastnictví. To všechno ovlivňuje také výnosy. Pokud třeba je osivo dotované, tak je situace jiná, pokud probíhá výzkum k geneticky modifikovaných eh, mným potravinám a plodinám tedy. Víme, že určité výsledky třeba z Číny jsou poměrně pozitivní, tolik faktorům na národní úrovni a pak mezinárodně, pokud sledujeme, jaké výhody lidé získají z využití GMO, tak samozřejmě je důležité si klást otázku, jak to pak využít, jak exportovat. A závisí to hodně na politice dovážejících států. Pokud někde platí zákaz GMO, tak zcela jistě využívání GMO je ekonomicky méně udržitelné. Obecně platí, že GMO na tom nejsou až tak špatně z hlediska účinku na jednotlivá hospodářství v rozvojových zemích, ale celá řada záležitostí nám zůstává neznámá. A také jsem zmínila, že rozvojové země, kde se GMO již pěstuje ve větším měřítku, nejsou ty nejméně rozvinuté, nejsou to ty nejchudší země, ale spíše země nově rostoucí. Jaké dopady toto má na politiku a strategii? Také mě požádali, abych se o tom zmínila. Dovedu si představit několik implikací pro politiku. Jednak nejsou žádné výrazné důvody pro propagaci GMO v rozvojové spolupráci, protože pozitivní účinky pro rozvojové země nebyly jednoznačně procházeny, prokázány. Zatím je celá řada nezmapovaných míst a myslím si, že se musím eh, snažit vyčkat na jasné důkazy. Měli bychom se spíš zaměřovat na agroekologii. A za druhé, pokud víte, že investice do výzkumu ve veřejném sektoru, abychom splnili potřebu potravin v rozvojových zemích, to je něco, co je nezbytné a jak jsem zmínila, hlavní komerčně dostupné GMO plodiny nejsou plodinami přímo pro výživu, ale jde o soju, kanolu, eh, bavlnu, tedy pro další účely, nikoli přímo pro Eh, výživu lidí. A pokud chcete zajistit výživu lidí, tak musíte investovat do výzkumu těch plodin, které lidé potřebují přímo pro eh, samostatnost, nezávislost zemědělství a zajištění potravin. A já jsem také zmínila, že řada věcí zůstává neobjasněna, protože nemohou být známy v této chvíli, a to především ty nejrůznější partikulární zájmy, které se eh, objevují v těch diskusích a ovlivňují také vnímání GMO ve veřejném sektoru. V situaci, kdy nemáme dostatek vědeckých poznatků, ale to neznamená, že neexistují studie. Takových studií jsou stovky, ale máme nedostatek vědeckého koncenzu. To nám absentuje. A mm, to víme také, že smlouva fungování EU zmiňuje Eh, princip obezřetnosti a to je velice důležité, když přistupujeme k problematice GMO. Také, jak jsem zmínila, je to důležitý faktor pro rozvojové země a proto, aby eh, co ovlivňuje tedy možnost využití GMO? Cena osiv zda si mohou farmáři osiva vyměňovat, pěstovat sami a podobně. Já si myslím, že EU by tedy neměla přispívat k posilování těchto eh, předpisů na základě bilaterálních obchodních dohod, eh, které by nutily farmáře k tomu, Eh, aby eh, si zakupovali osivo místo, aby si připravovali vlastní. Já myslím, že tolik jenom velice rychle eh, k té prezentaci. Děkuji mnohokrát. Já vím, že na vás trošku spěchám, ale máme sklus. Proto žádám všechny vystupující v diskusi, aby byli co nejstručnější, abychom se vešli. Nyní pan Cortés Lastra. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo creo que... <clears throat> Děkuji. Děkuji reference za přednesené informace. Je to vlastně v souladu s tím, co jsme včera slyšeli od agentury FAO. Byl mezi námi také nedávno pan Navarro, který nám řekl, že existují ještě další cesty, to znamená takzvaná třetí cesta mezi GMO a čistou ekologií, tedy takzvaná střední třetí cesta. Tady se jedná o odlišné plodiny, které by se pěstovaly a ze kterých by měli lidé užitek. A také o této třetí cestě by se mělo přemýšlet. A tady je jedna otázka. My jsme v Římě položili otázku a ptali jsme se, jestliže dodáváte potraviny, pak jsou tam také GMO potraviny. Ano, bylo nám řečeno, ano, tyto potraviny GMO jsou také dodávány. A také jde o to, aby tyto potraviny neměly sekundární efekt. Takže tady nadále existuje tato otevřená otázka. A já mám otázku na vás. Vy jste řekla, že někoho zastupujete a já jsem se chtěl zeptat na výživu těchto lidí. A když se poskytuje pomoc v oblasti potravin, tak jaký dopad mohou mít tyto GMO plodiny či potraviny z dlouhodobého hlediska. Jestliže si například představíme potravinovou krizi v Sahelu, která trvá až dva roky a lidé dostávají potraviny, které obsahují GMO. To je jedna z velkých starostí, kterou mám. A nyní já se ptám komise, zdali se chce ujmout slova. Ne, nechcete? A... Slovo má tedy paní Gersteter. Okay. Uh, responding to your um, question. Já budu reagovat na vaši otázku a sice zdravotní dopady GMO. Touto otázkou jsme se zatím neby, nezabývali, ale já bych se k tomu chtěla vyjádřit sama osobně. EU, co víte lépe než já, schválila používání GMO pro lidskou spotřebu a také veškerá rizika byla Eh, ohodnocena, posouzena agenturou. Určité GMO jsou vhodné pro spotřebu ze strany lidí a nemají žádné negativní dopady na zdraví lidí a pak jsou tady studie, které toto vyvracejí. Já eh, si osobně myslím, pak jestliže se to týká například potravinové eh, pomoci, pak to vypadá možná jinak, eh, než když dodáváte například osivo, které se potom zasije a potom to má určité ekologické dopady, z čeho já bych byla znepokojena je otázka volby, že lidé s tím mohou udělat, co chtějí. To znamená, že my dodáme osivo a nevíme, co se s ním stane. A potom otázka je, do jaké míry chtějí všechny tyto obavy berou donátorské země v potaz. Jestliže některá země potřebuje skutečně potraviny a potravinová pomoc je krátkodobá, na krátkou dobu, potom se domnívám, že dopady na zdraví, které zatím známe, nejsou tak závažné, že by bylo ohroženo zdraví lidí, ale nebylo to předmětem této studie. Takže já jsem na to odpověděla velice opatrně. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám, paní Gesteter, za to, že jste přišla a nabídla nám takto užitečné informace. Budu se tedy na vás opět příště těšit. Výborně, ano. Čeká nás také výměna názorů ke zprávě Svensson. Kdo si vezme slovo? Pan Svensson, prosím, máte slovo. Donc, euh, assez rapidement, si c'est possible. A poprosím vás o stručnost. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, det här kom ju väldigt plötsligt. Och det... Děkuji. Chtěla bych říct, že to bylo opravdu pozdě a vím, že ta, ta diskuze nebyla na pořadu jednání, ale když už mám tuto příležitost, rád bych vysvětlil Eh, některá ze svých rozhodnutí na hlasovacím seznamu. Není sice přítomno mnoho eh, poslanců, protože to dnes nemělo být projednáváno. Ještě jednou se omlouvám, ale budeme hovořit o odstavce výbore INTA, jak kolegové vědí. My kolegové z EPP paní Sajivy eh, vytvořila toto stanovisko a my jsme samozřejmě byli v kontaktu. A já uvedu mínus k některým odstavcům výboru INTA na hlasovacím seznamu. Je to proto, že jsou tak podobné eh, s mými původními odstavci a tak eh, by došlo k eh, opakování, pokud bych je zapracoval do své zprávy. Co se týče návrhu 16, navrhuji oddělené hlasování, ne, že bych byl proti PPP a dalším otázkám, ale proto, že tato témata jsou zohledněna jinde v textu. A také bych vás chtěl upozornit na to, že jsem požádal o oddělené hlasování mého původního odstavce 20 a potom pozněvacího návrhu 119 a je důležité, abychom zajistili, aby eh, soukromé eh, zúčastněné strany byly eh, začleněny do procesu a nesly plnou odpovědnost, sociální odpovědnost. Netýká se to jenom evropských stran, ale týká se to každého a potom bude ústní pozměňovací návrh, který jsem dodal k mému návrhu 21 k původnímu eh, návrhu 124. Nechceme usnadnit nebo přispívat k zemím, kde je nejistota zajištění eh, potravin a chceme vytvářet přístupy osvědčených eh, postupů při produkci důležitých pro potravinových produktů a paliv. A dále budeme mít ještě více pozměňovacích návrhů a požadavků na oddělené hlasování, které předložily ostatní politické skupiny během dnešního eh, rána a připravují tedy konečný hlasovací seznam. Bude hotov dnes odpoledne. Jinak děkuji všem kolegům, kteří přispěli k sepsání mé zprávy a eh, doufám, že dáme dohromady opravdu velice dobrý text Děkuji, pane Svensone. Ano, to je velice zajímavé. Projednávali jsme to jež eh, na jednání koordinátorů. Zástupci zelených tu nejsou, dobře. Jsem eh, velice ráda, že nyní mohu eh, přivítat paní komisařku pro opatření v oblasti změny klimatu. Než se e, dostaví paní komisařka, tak máme asi ještě pět minut. Dobře, my jsme měli krátké spouštění, ale e, teď e, někteří požadovali, abychom projednávali určité body a nejsou tady, když požadují, aby se bod projednával, byl součástí pořadu jednání tak to musí být dobře, eh, takže eh, počkáme, než se dostaví paní komisařka. Alors, il y a des disputes comme ça en coulisses, donc je vous tiens au courant quand même. Donc le secrétariat m'a effectivement v Sekretár mi dnes ráno sdělil, že si zelení přejí výměnu názorů eh, o k pozměňovacím návrhům pana Svensona, ale eh, zelení jsou nyní proti. Já opakuji jenom, eh, co eh, mi bylo sděleno. Eh, mění se informace každých deset eh, minut. Zelení za to nemohou, takže je to naprostý chaos. Budeme teď muset počkat. Pan Svensson se nedomnívá, že by to zelení požadovali. Zelení popírají, že by to požadovali. Dobře, pokuste se tomu vyvarovat v budoucnosti. Takže kolegové, je pro mne velkou ctí uvítat mezi námi paní komisařku Edegardovou, komisařku pro oblast změn klimatu. Srdečně vás vítám mezi námi. Já doufám, že jsem vaše jméno správně vyslovila a já jsem velice ráda, paní komisařko, že jste navrhla tuto výměnu názoru, protože změna klimatu je velice důležitým tématem. Již v současné době změna klimatu již nyní přispívá k určitým katastrofám v rozvojových zemích a dokonce změna klimatu byla příčinou některých katastrof. Jedná se skutečně o globální fenomén. Musíme se snažit o zmírnění změn klimatu, protože to je dobré pro celé lidstvo než naše část světa bude trpět změnami klimatu, tak můžeme nyní konstatovat, že nepřímé dopady již nastaly nyní. Například jsou zde vlivy na migraci. Pro rozvojové zemi eh, představují změny klimatu velkou výzvu. To znamená, že se musíme změnami klimatu zabývat. A zde se rozhodlo, že všechny země se budou také finančně podílet na zmírnění změn klimatu. A vy, paní komisařko, se za tento princip zasazujete. V současné době máme určité hospodářské potíže, ale nelze uh, je přeceňovat. Finanční otázky jsou velice důležité, ale na druhé straně víme, že existují legitimní požadavky kompenzačních plateb z rozvojových zemí kvůli, eh, které by měly být placeny těmi zeměmi, které zodpovídají za změny klimatu. My se musíme snažit ubírat se všichni stejným směrem, společně s vámi, paní komisařko. A nyní máte slovo. Prosím, děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji velice výboru za to, že mi dal možnost eh, vy provést tuto výměnu zkušeností s vámi. Paní předsedkyně nyní hovořila o tom, že zmírnění změny klimatu je nutnou věcí. Je tady 1,3 miliardy lidí, kteří žijí ve velké chudobě a také zatím se nesplňují cely, cíle rozvoje, ale již se pocitují změny klimatu v těch nejchudších zemích a postihují právě ty nejchudší. A jak již bylo řečeno, tak uvidíme ještě další implikace, například z hlediska bezpečnosti a imigrace. Již dnes mají změny klimatu velké dopady na živobytí protože dochází k většímu počtu přírodních katastrof a také dochází k nedostatku, stále vyššímu nedostatku pitné vody a potravin. A práh eh, dvoustupňového eh, nárůstu teploty se pravděpodobně dosáhne, pokud neuděláme rychlé akce. Eh, a nad tímto Prahem je tady velké nebezpečí, že dojde k nezvratitelné katastrofě a to by vedlo ještě k dalším e, katastrofám v oblasti potravin a pitné vody. Já bych také chtěla říci, že si musíme uvědomit, že tyto dvě věci jsou propojené. Je, hovoříte-li se zástupci rozvojových zemích, Eh, tak tito si to uvědomují. Před pěti či deseti lety zástupci rozvojových zemí toto tolik nepřiznávali, ale mnoho ministrů a vlád v rozvojových zemích eh, vidí, že je nutné, aby se zapracovaly do rozvojových strategií i právě dopady změny klimatu. Letos na podzim se bude konat zasedání OSN a tam se budeme zabývat plněním cílu milénia a také se budeme zabývat tím, co by mohlo následovat po roce 2015. V souvislosti s klimatickými změnami máme také lhůtu 2015, kdy je cílem v roce 2015 v Paříži uzavřít dohodu o klimatu. To znamená, že 2015 je důležitý rok, kde se budou konat dvě důležité akce, které eh, budou, doufejme, věci řešit. A také v minulém roce se konala eh, konference v Riu, kde bylo také konstatováno, že je třeba najít cestu k inkluzivní zelené ekonomii. Eh, je třeba diskutovat o rozvoji a také o přírodních e, e, zdrojích a všech obě dvě tyto oblasti je třeba propojit. E, před několika dny byl uzavřen kompromis o víceletém finančním rámci v Evropské radě a právě proto já bych také chtěla hovořit o financování klimatu. Já mám také velký zájem o vaše názory na propojení klimatické a rozvojové politiky. My si všichni přejeme, aby víceletý finanční rámec obsahoval více financí na rozvoj. A my v komisi se domníváme, že parlament se konstruktivně spojí s radou a dospějeme k výsledku, který bude schůdný pro všechny instituce. To však bude znamenat, že nik kdo neopustí tato jednání úplně spokojen. Ale já musím zdůraznit, že dohoda v Evropské radě představuje pouze Eh, příbližný výsledek, to znamená 3% nárůst u této rubriky. Je to mikroskopický nárůst a také se plánuje malinký nárůst EDF ve, eh, v srovnání s minulým EDF. Eh, e také víme, že jednotlivé země se na nárůst rozpočtu dívají různým způsobem. A my také jednotlivé členské státy musí, by musely také zvýšit své rozpočty v oblasti rozvoje. A jak víte, tak v roce 2020 pro rok 2020 Eh, jsme slíbili, že budeme také eh, dávat k dispozici miliardu eh, euro, dolarů na rok, abychom splnili cíle v oblasti rozvojové politiky ale bohužel evropský rozpočet je nižší, než který jsme si představovali. A nyní se budeme muset zabývat a hledat alternativní finanční zdroje. Francie plánuje využít určité příjmy z budoucí FTT právě na rozvojové cíle. Je jasné, že bychom mohli také uplatňovat e, princip znečišťovatel platí například v námořní dopravě a také v letectví. A tak bychom získali stabilní příjem pro financování klimatických změn. A já si myslím, že se také musíme zabývat tím, jak bychom mohli lépe využít soukromé zdroje tak, abychom znásobili eh, naše akce. Miliarda US dolarů eh, tuto nezískáme pouze z veřejných rozpočtů. To znamená, že se musíme také snažit hledat inovativní cesty, jak získat právě tuto poměrně vysokou vysokou částku. Já uznávám také že hlavním cílem rozvojové strategie EU je snižování chudoby. To je samozřejmé. A já také nechci nyní argumentovat za to, aby určité části rozpočtu byly navýšeny a tím utrpěly jiné rozvojové priority, jako je zdravotnictví a školství. Ale já tady chci argumentovat, že musíme v finanční zdroje propojit a znásobit je. A musíme také to dělat inteligentně. My bychom neměli eh, nastolit jakousi konkurenci financování v oblasti eh, financování dopadu klimatických změn my bychom opravdu měli se snažit eh, financovat dopady eh, klimatických změn, ale my tady máme pouze částku ve výši 0,7 a neměli bychom říci, že by to mělo jít ještě na tuto částku a potom by to mělo být akceptováno a počítat jako mimořádná částka. Já chápu smyšlení, myšlení za zprávou Berman a když se také podíváte na, co, na to, co plánují jednotlivé členské státy, tak také se musíme podívat na realitu. Já jsem z členské státy, kde již jsme dávno splnili cíl ve výši 0,7%, ale dosáhnout výše 0,7% v celé EU, to je velká výzva, ale my toto nemůžeme spojit s našimi sliby, které jsme dali před mnoha lety. Já se domnívám, Eh, že by tato částka měla být ještě navrh, nad rámec. Já bych chtěla ještě ocitovat některé hlasy z partnerských zemí, protože i tam se myšlení rozvíší. Vidíme stále větší dopady klimatických změn a proto naši partneři chápou to, že musí být naše strategie komplexní. V Doha jsem slyšela také hlasy z Afriky, z Latinské Ameriky a z dalších zemích, tak aby oni měli možnost chránit například obyvatelstvo žijící v oblasti ob, oceánu a, a také, aby se rozvíjely méně intenzivní uhlíkové technologie. Například ministr z Bangladeše eh, řekl, že adaptace na klimatické změny souvisí s přežitím jeho země a žádal také světové lídry, aby udělali okamžité akce v této oblasti týkající se například také eh, relokace obyvatelstva. Také svažíští zástupci volali také potom, aby se vyvíjely technologie, které by snížily dopady změny klimatu. Také chci citovat eh, ministra z eh, Hamajky, který řekl, že jeho země ztrácí 2% HDP každý rok eh, v důsledku záplav, sucha a také hurikánů a tyto peníze mohly být použity na zlepšení zdravotnictví a školství. Já také chápu, Vím, že dnes jste také diskutovali o zprávě FAO o zemědělství. Tato zpráva také hovoří o tom, že jsou tady větší potravinové krize ve světě a právě proto je zemědělství prioritou světové agendy. Já eh, vím, že je musíme zaměřit na snižování eh, hladomoru, ale musíme také zdůrazňovat více zemědělství. Potlačení hladu také bude vyžadovat větší investice do zemědělství a bude to také vyžadovat zlepšení kvality investic. A to je přesně to, čeho chceme dosáhnout, jestliže hovoříme o zapracování eh, snížení dopadu klimatických změn do všech těch témat. Když také hovoříme o energetické infrastruktuře, je třeba se vyhnout odpadu a také emisí a musíme také využívat odpadu inteligentněji. To se týká také trvale udržitelné energie. Jestliže investujeme, pak to musíme dělat inteligentně, tak aby to bylo dobré pro místní ekonomii a také pro místní eh, školství a vzdělávání a nesmíme využívat eh, energii tak, aby to bylo negativní pro klimatické změny. A závěrem chci pouze tak také říci, že bychom měli vytvořit fondy pro odolnost eh, proti klimatickým změnám. Eh, pan předseda Barroso také navštívil Fórum Asie, kteří, eh, a zde se hovořilo o tom, že by se financování mělo provádět inteligentně. A závěrem chci pouze říci, opravdu musíme zapracovat eh, financování eh, dopadu klimatických změn také do našich rozvojových strategií, protože nemáme veškeré peníze, které bychom potřebovali, ale veškeré peníze, které investujeme, musíme řádně využít. Euh, Děkuji mnohokrát za toto vystoupení, velmi zajímavé vystoupení a Nyní bych eh, ráda dala slovo poslancům, nejprve pan Mitchell. Děkuji vám a děkuji vám, paní komisařko, za vaše vystoupení, které bylo velmi entuziastické. Vůbec váš přístup je velmi osvěžující v tomto smyslu. A několik otázek. Myslím, že máte pravdu, že musíme vnímat 0,7 realisticky. Ale pokud bychom tam měli doplnit eh, na základě současné situace, bylo by to odůvodnění pro eh, vyčlenění eh, dalších výdajů směrem navíc k těch 0,7, anebo zda by to mělo být počítáno odděleně. A máme tedy začít tam, kde jste vy skončila. To mě zvláště zajímá. A máme zvláštní zástupce pro snížení rizik katastrof, konkrétně v Ženevě, který se věnuje této problematice a eh, komisař pro humanitární pomoc také eh, apeluje na podobný přístup, na odolnost, podpora odolnosti a vy se věnujete problematice změny klimatu. Zdá se mi tedy, že se problematika překrývá tedy. Eh, zda, že třeba ty katastrofy nutně přímo s eh, změnou klimatu nesouvisí, ale že probíhají ve stejnou dobu. Proto je důležité apelovat na eh, odolnost, na rozvoj, rozvojovou pomoc a jakou koordinaci Eh, můžete nastínit mezi těmito třemi částmi když používáte tedy eh, trojí přístup, tak aby eh, se vložené peníze skutečně více lépe využily. Děkuji mnohokrát, pan Gerens. Já jsem chtěl jenom potrhnout to nadšení, s nímž paní komisařka prezentovala své názory a myslím si, že tady sdílíme společný názor, protože já jsem vlastně eh, také, ačkoliv jsem i v opozici. A tento diskurs můžeme vést také na základě eh, boje proti změně klimatu. Ale já mám zájem především o výchozí pozici, tedy eh, především ve vztahu k Fondu pro rozvoj je zřejmé, že nemůžeme všechno financovat z veřejných finančních prostředků pro rozvoj. To je jasné. Evropský koncensus o rozvoji stanoví, že veřejná pomoc pro eh, rozvoj musí jít skutečně z veřejných rozpočtů, je to 0,7 a země, která dosáhne nebo přesáhne těch Eh, já pocházím ze země, která přesáhla těch 0,7 eh, ale zároveň nikoli ze země, která již splnila cíle. Vaším cílem je 0,7, což s výjimkou zemí Evrop, střední Evropy mohou dosáhnout všichni ale obecně si myslím, že všechny evropské země musí splnit tu hranici 0,7 A my se snažíme tedy tento cíl Eh, plnit. Zajímá mě však, jak rozlišujete mezi eh, rozvojovým opatřením a doplňujícím opatřením. Vy jste také zmínila, že vše, co se vydává na boj proti změně klimatu, představuje doplňující financování. Vy jste to jasně řekla již před kodeňskou konferencí že pokud snížíme nároky nyní, znamená to eh, opuštění pozice eh, ke které jsme se zavázali již eh, v souvislosti s rámcovým programem pro rozvoj a vůči mezinárodním organizacím, jako například OSN, můžeme pak očekávat určitá odvetná opatření vzni- pokud takto budeme postupovat, tak skutečně doj, se dostaneme do slepé uličky z hlediska politického. Já si také uvědomuji, že vše, co jste naplánovala, musí být financováno. Nikoli však doplňujícími opatřeními. Dnes jste stanovila 1% HDP pro výpočet eh, prostředků, které jsou potřebné pro prevenci nejzávažnějších katastrof a zůstává zatím otevřeno, jakou formou budeme to 1% HDP financovat. Zda třeba formou veřejných fondů nebo jinde, zda toto vznikne formou fondů soukromého. Máme tedy jasné rozvojové mechanismy, které budou společně implementovány. To je něco, co e, může způsobit znečištění, ale uvědomme si, právě znečišťovatele by měli financovat tato opatření na základě pol, polluter pays, eh, tedy této základě, že znečišťovatel platí. Eh, tato zásada by měla být dodržována a myslím si, že je také rozumné a oprávněné specifikovat ty, kteří znečišťují a kterou částku by měli platit. A myslím si, že eh, komise zcela jistě eh, také vychází nejenom z dostupných prostředků, ehm, protože ty prostředky můžeme využít jinde. Víte také, že těch 0,7% musíme financovat, ale že to financujeme eh, paralelně. Máme tedy jednu tranči, kterou financujeme v boji proti změnám klimatu na straně jedné a pak máme veřejnou pomoc pro rozvoj, eh, pro eradikaci chudoby. Já to vnímám jako dva sektory, které probíhají paralelně, nemůžeme je oba kumulovat. A zároveň chceme vědět, eh, že toto všechno bude asimilováno. Zda tedy rámec pro boj proti chudobě a rámec boje proti změnám klimatu. Oba splňují eh, kritéria pro která stanoví rozvojový výbor. Já si myslím, že komise na eh, tuto otázku vždycky reagovala vágně nebo nikdy neodpověděla tak, aby vyřešila tu nejednoznačnost, která tady panuje Obecně to, eh, obecně to vede k tomu, že členské státy zůstávají ve zmatku, v nejistotě, jako kdybychom byli ti nej, poslední hloupí, kteří hájí tuto pozici, poslední naivní a nechceme být vnímáni jako tito hlupáci a je tomu tak bohužel již 8 let. A já si myslím, že teď zradíme, postupně zrazujeme evropský konsenzus. Jedna z posledních etap představovala doplnění balíčku eh, finančního rámce 2014 až 2020 eh, se zavedením Evropského rozvojového fondu, eh, včetně tedy podpory Evropského parlamentu k tomuto kroku. A my jsme Eh, této souvislosti stanovili, že finanční prostředky budou spravovány tak, že to, co se nepoužije na evropské úrovni, se použije na úrovni jednotlivých států. Když to rekapituluji, výsledky posledního summitu, tak vidíme, že členské státy jsou ochotny souhlasit uh, Eh, s tímto financováním. Já vás toho neobvinuji. Vy eh, ne, eh, nesete odpovědnost za tento přístup, ale myslím si, že někdo za komisi se musí vyjádřit zcela jistě, jaká jsou očekávání na straně jedné komisaře pro rozvoj a na straně druhé komisařky pro otázky změny klimatu. Já bych velice rád, kdyby se celá situace vyjasnila a někdo tedy odpověděl jasně. Ještě než dáme slovo paní komisařce, dám slovo ještě panu Devovi. Děkuji, já bych se chtěl vrátit k tomu, eh, vzoru, s nímž jste eh, podpořila své téma a já to respektuji. Ano, potřebujeme si udělat jasný obrázek, jako tam hovořil eh, pan Perenc, jak se díváme tedy na ODA a jak se díváme na změny klimatu. Mám stále větší pocit, že pan Gerenc a já sdílíme názor. Pravdu souhlasím s tím, co říká, stejně jako kolegové v poslanecké sněmovně souhlasí s poslanci Labour Party, ale je třeba si ujasnit, že došlo ke třem věcem v oblasti změn klimatu. Za prvé jde o to, co dělá slunce. Tisíce let tedy byly fáze ohřevu a e, zmrznutí a doby ledové. A za druhé jsou tu argumenty, že vlastně urychlujeme tento proces lidskou činností, že dochází k uvolňování CO a CO2 a že dochází ke znečišťování, což má jasný dopad na určitá témata, o kterých vůbec nehovoříme, například u uvolňování uhlíku urychlilo eh, dání ledovců. Eh, eh, jsem napsal parlamentu zprávu o těchto jevech a tady je myslím, velký potenciál rychlého dání eh, ledovců a zaplavování oblasti. My nemáme dostatek pitné vody, hrozí tu hladomor a co se s tím dělá? Nic. Diskutovalo se o tom v Kodani? Ne. Diskutovalo se o tom v Kyoto, v Riu? Ne. 1,5 miliard lidí může eh, trpět hladem. Takže my se zabýváme tématy, které jsou takovým fetišem. Nyní chceme sankcionovat finanční služby, eh, protože znečišťovatelé znečišťují atmosféru. A, a lidé, kteří se zabývají finančními transakcemi v Londýně, mají nést zátěž, protože někdo uvolňuje eh, nečistoty, znečišťuje eh, atmosféru. Jak to máme eh, vysvětlit, jak máme získat podporu našich lidí, našich daňových poplatníků. No a nehovoříme koherentně. Londýnské City, doufám, bude eh, vyňato z eh, nutnosti platit daň z finančních činností, také protože eh, nejsou součástí fiskální unie, ale když jsou uhelné elektrárny v Číně, které uvolňují hodně uhlíku, což vede ke změnám klimatu. Když to budeme propojovat, nic se zbude, nebudou tady na to prostředky. Děkuji. Pane Devo, dám slovo paní komisařce, aby mohla reagovat. Uh, když uh, je tu asi velké pokušení rozpoutat dlouhou diskusi o uh, společné strategii, chtěla bych se zaměřit na tomto výboru pouze na základní otázky a k vašemu argumentu bych chtěla říct, že to není pravda, že nikdo nediskutuje o černém uhlíku. Černý uhlík se projednával v celé řadě iniciativ my hovoříme o iniciativu národních kooperací eh, v souvislosti se změnou klimatu spolu s USA, spolu s ostatními zeměmi, kdy se snažíme eh, na místo usilování o globálních aktivit, kdy se chceme zaměřit na eh, aktivity včet, konkrétní, včetně černého uhlíku. Takže to není pravda, že se tímto tématem nikdo nezabývá. K tomu, co říkal pan Mitchell. Paní komisařka, já a vš- Komisařka Georgieva a já eh, spolupracujeme velice dobře a chtěla bych říci, že hlavní uvažování eh, v souvislosti s eh, víceletým finančním rámcem a změnami klimatu vychází z toho, že změny klimatu budou součástí portfolia a to neznamená, že to nebude nikdo koordinovat s nikým. Od Kristaliny George vy jste asi slyšeli, že když se eh, vrací z návštěvy nějaké eh, oblasti, kde došlo ke katastrofě, ať je to Mali nebo Haiti, tak eh, mi říká, že v pozadí je vždy nějaký faktor souvislosti s klimatem a je třeba při obnově eh, eh, eh, přemýšlet o postupech, které budou odolnější vůči změnám kalamit klimatu. A i když hovoříme o finančních otázkách, musíme myslet na změny klimatu. My jsme začali chápat, jaká je to výzva nejenom pro rozvoj, ale pro dopravu, pro zemědělství, energetiku, pro všechny další otázky. A já vidím, že jsme se s radou dohodli na těchto požadavcích, abychom měli alespoň 20 z celého rozpočtu, eh, který eh, bude eh, zjistitelný podle standardů OECD hlavní část rozpočtu, abychom to mohli tedy později doložit, že se zaměřujeme na financování opatření proti změnám klimatu, takže chceme posílit odolnost vůči těmto změnám a opravdu dobře spolupracujeme také s panem kolegou Píbalksem. Jsou tu eh, různé eh, priority pro rozvoj. Pan eh, Píbalks sám a příslušné generální ředitelství se zaměřuje na energetiku v Africe a je to opět toto uvažování, abychom radikovali chudobu, je třeba, aby tyto státy měly přístup k energiím. A jak můžeme tedy zajistit, eh, aby to bylo trvale udržitelné a příznivé pro životní prostředí a klima. Takže to je součást portfolia. My o tom opravdu jednáme. Nyní se setkáváme s eh, kanceláři v Ženevou, ale není to na pravidelné denní nebo týdenní bázi. Eh, tam přišli s určitými dobrými vstupy v otázce odolnosti a PCC a eh, nedávno zveřejnili eh, zprávu právě o této odolnosti. Bylo to součást našeho jednání. Kristalina Georgina se také zúčastnila. Uh, IPCC panel a abych zareagovala na pana Görenza ODA. Chtěla bych to říci naprosto jasně. Osobně jsem velice obhajovala eh, tu hranici 0,7% a také jsem eh, vystupovala eh, v tomto smyslu v komisi. Evropa není tak chudá, aby nemohla plnit stanovené úkoly na tolik let. To je důležité to neznamená, že na to nedbáme. Myslím, že to bylo také v prohlášení z Rio plus 20 že jsme tedy znovu zopakovali eh, tento závazek, že chceme eh, usilovat o tento cíl 7 desetin procenta eh, rozvojové pomoci rozvojovým zemím, ale musíme jasně rozlišovat mezi ODA a financováním opatřením proti změnám klimatu, protože realita je taková, že Evropa ještě nedosáhla této hranice 70%. Informace, které mám z členských států, je tak taková, že tento podíl z rozpočtu se snižuje, i když v těch zemích, které byly eh, velice hrdé eh, na stanovení tohoto limitu. 0,7%. Pokud je situace taková, a já říkám, že tu jsou dva kanály komunikace. Potom jedna věc je taková, o čem jednáme interně v Evropské unii, to je a to, že je stále ještě nesmírně důležité, abychom dosáhli 0,7 ODA. Ale jiná věc je, co říkáme mimo EU. E, e, my říkáme, že e, v toto financování je něco navíc oproti tomu, co jsme podpořili v roce 2009. A vy jste příjemci a na straně příjemců se to posuzuje jako něco navíc oproti roku 2009. Potom se na to musíme dívat tak, že je to navíc nad to, co jsme doposud měli. A myslím, že je to spravedlivé. Pokud ne, tak bychom se dostali do obrovských problémů. Lidé by říkali, ano, nejprve eh, máte 0,7 a potom teprve budeme počítat, co bude pro financování klimatických změn. Potom eh, se domnívám, že by se lidé domnívali, že jsme opravdu udělali to udělali a je, pokud se to týká obecného rozpočtu EU, tak to znamená, že eh, klima by se nemělo krčit někde v koutku Eh, máme tu zemědělskou dopravní politiku, politiku pro energetiku a eh, potom někdo řekne, mimochodem bychom měli také přemýšlet o klimatu. Je nesmírně důležité, abychom eh, zohledňování klimatu zapracovali do přemýšlení o všech ostatních politikách. Je třeba zapracovat zohlednit ve všech strategiích rozvoje i změny klimatu. To se netýká velikosti rozpočtu, ale týká se to eh, způsobu usilování o rozvoj. A pan Gerenc říkal, zda eh, ODA se týká pouze eradikace chudoby. Myslím, že všichni eh, souhlasíme, že se to týká rozvoje, vzdělávání a tak dále. Podívejte se co je možné eh, financovat z ODA byla by to celá řada aktivit, například jeden projekt v tanzanské eh, vesnici, kde se instalují solární panely na střechách těch chatrčí a to zajistí lepší podmínky v místních školách, lepší podmínky pro učitele, pro ženy, pro dívky a tak dále a tak dále eh, to je pro mě e, začleněná součást dobré rozvojové politiky, když jim umožníme přístup k energiím. E, bylo by jistě pošetilé nepostupovat takovým způsobem, který by nebyl ve prospěch opatření v oblasti změn klimatu. A když tedy hovoříme, že Evropa zajistí 0,7, jistě to je důležité, ale je důležité e, se zaměřit i na tyto e, rozvojové politiky. Když se podíváme například na Etiopii a na tu rozvojovou strategii a úsilí e, e, o snižování chudoby a opatření proti změnám klimatu. To je součást celé strategie celé země. A, takže vidíme, že inteligentní rozvojová politika musí také in, zaintegrovat opatření proti změnám klimatu e, ta zásada znečišťovatel platí. Já doufám, že se nám podaří pouze hovořit na toto téma, že se nám podaří získat inovativní finanční zdroje. E, lodní letecká doprava to eh, získávat trvalé příjmy na opatření eh, proti změnám klimatu. Eh, Evropa by měla začít tímto směrem a netvrdit, že bychom o tom měli začít uvažovat. Je třeba přistoupit k specifickým opatřením, například v roce 2015 v Paříži. Děkuji mnohokrát. Máme ještě poslední otázku. Pan Cortes Lastra. Paní komisařko, za prvé, já respektuji vaše názory, ale vycházíte z toho, že průmyslová politika, zemědělská, rozvojová politika, energetická politika se budou točit všechny kolem jednoho tématu. Já se domnívám, že toto musíme diferencovat. Je existuje zde rozvojová politika, která je symbolem naší politiky a také tady hovoříte o podpoře například využívání solárních panelů v rozvojových zemích. Ale tady máme několik možností a letos bychom tyto možnosti měli využít a udělat větší změny než v minulosti. A je třeba všechno formulovat jasně. Pro mě je jasné, že klimatická politika musí mít své vlastní politi- své financování a rozvojová politika solidarita musí mít také své vlastní finantické zdroje. A e, Vlády však se rozhodly, že sníží rozpočet pro EU a to je ten hlavní problém. Vy jste zmínila několik zemí, které snížily e, rozpočty pro e, rozvoj a také pro klimatické změny. A například Španělsko to tak udělalo a já toto nepodporuji. Ale já se domnívám, že opravdu musíme stanovit a také splnit tento cíl ve výši 0,7 národního důchodu. A já si myslím, že je velice smutné, že došlo ke snížení rozpočtu. A E, právě to, to snížení dopadlo nejvíce na rozvojovou spolupráci. Mně se také nelíbí, že klimatické změny také utrpěly v důsledku jednání rady. Tam se udělaly také škrty. A pan Mitchell to již také řekl, koordinace mezi námi je důležitá pro budoucí práci. Je třeba mít společnou politiku v této oblasti. A tento výbor pro rozvoj má jasný cíl a to je ve výši 0,7 eh, národního důchodu pro rozvojovou spolupráci. Nám se škrty na radě nelíbí a my musíme se rozčílit všichni. Vy se také musíte rozčílit, paní komisař komisařko, protože došlo ke škrtům v, v v rozpočtu proti klimatickým změnám. Nám se toto skutečně nelíbí. Jenom na vysvětlenou, před deseti dny ten cíl 0,7 byl potvrzen během vyjednávání o víceletém finančním rámci pro roky 2014 až 2020. Schválili to hlavy států a vlád EU a nyní dám slovo panu Gerancovi. Ano, víme, že tomu tak je, že se tento závazek podařilo obnovit a já si myslím, že můžeme říci také na uklidnění, eh, že eh, se neustále o tom mluví eh, a zároveň se děje to, že se zrazují naše cíle. Já tady ale vidím jiný problém a to je skutečný problém. Vše, co jsme slyšeli o finančních potřebách, je správné bylo vystiženo správně, ale tam, kde se neschodneme, jsou cíle a prostředky. Souhlasím s vámi, pokud jde o ty cíle, ale nesouhlasím s vámi, pokud jde o prostředky, konkrétně prostředky na financování. Ehm, musíme tady také vysvětlit, ehm, jak se dělí politická odpovědnost. Tam sdílím vaše názory. Segmentace politik nám rozhodně nepomůže. Nepomůže to ani koherenci našich cílů. Já bych rád věděl, zda odpovědnost aktérů bude jasně stanovena. Já vím, že ti, co odpovídají za rozvoj, neodpovídají za změnu klimatu. Ano, ale politika spolupráce v oblasti rozvoje má třeba má za cíl eh, vymítit chudobu. A pak jsme v jiném sektoru. Eh, je samozřejmé, že musíme investovat do energetiky, do vzdělávání, do školství. Souhlasím také s těmi, kteří chtějí investovat do lepšího systému zprávy a vládnutí a samozřejmě také do kultury. To všechno je nezbytné k tomu, abychom zmírnili chudobu. A tam, kde už nesouhlasím, je potřeba eh, investovat eh, prostředky, které původně byly na vymícení chudoby, že bychom je měli investovat na nápravu chyb, které jsme sami způsobili. V Kopdani padla otázka eh, o tom, jak zmírňovat dopady klimatických změn na rozvojové země. Já vám celá jistě mohu najít podobnou formulaci, podobný vzorec náprava změn, které jsme, chyb, které jsme e, způsobili sami. A to by se pak objevilo v přidělování veřejných prostředků, kde rozhodujeme o tom, zda dané znečištění e, si způsobili znečišťovatelé, a nebo zda odpovědnost nesou také státní subjekty, například toto pro mě pak není přijatelné. My máme přispívat k řešení problému, to je jasné. A když chceme rozlišit mezi zmírněním dopadů klimatických změn na straně jedné a investicemi do budoucna na straně druhé, dobře, to, co říkáte o energetice, naprosto souvisí a souhlasí s rozvojovým cílem. Ano, ale na druhou stranu si kladu otázku trvalé udržitelnosti. To také patří k hlavním kritériím při hodnocení rozvojových politik. Musíme hodnotit udržitelnost takových opatření. A tam už pak nesouhlasím. Ehm, abychom se vyhnuli jakémukoliv nedorozumění. 0,7 nebude celá nutně všude dosaženo. Je to cíl, který si stanovíte a neznamená to, že jsme proti jakýmkoliv veřejným investicím do boje proti změně klimatu. A neříkám, že jsme proti těmto investicím, dokud nedosáhneme 0,7. Ne, ne, ne, my chceme, aby to probíhalo paralelně, tedy dosažení 0,7 a zároveň financování mm, strategií do boje proti změně klimatu. E, nemůžeme udělat krok zpátky, e, to bychom se museli stydět. E, prostě to by bylo naprosto nepřijatelné, ty kroky, které se dnes dějí, kde se prostě nutí toto zemím, které nedosáhly ani 0,7%. Řada lidí nemá ráda Brity, ale eh, uvědomme si, že i tam musí být splněn cíl 0,7% ehm, a zároveň nemůžeme stejné cíle vnucovat rozvinutým zemím. Uvědomme si, že Spojené království v této souvislosti nebrzdí rozvoj. Musíme hledat ty brzdy přímo na našem kontinentu. A také musíme jasně rozlišovat mezi investicemi do budoucna. Ano, e, zcela jistě, jak jste správně zmínila, to je nezbytné, ale zároveň musíme hledat ty, kteří nesou odpovědnost. Společná implementace. Já si totiž nejsem taky jist, že společná implementace bude probíhat do budoucna, protože máme finanční prostředky, a ti, kteří znečišťují, s těmi prostředky mají něco udělat. To nejsou veřejné prostředky, to je, jsou prostředky na nápravu ehm, vzniklých škod. Ehm, mohlo by to fungovat jako páka, která nám umožňuje zároveň zblížit tyto dva e, přístupy. Ehm, nejste v tomto sama, zmínila jste skutečný problém, který je nutné řešit, ale zároveň souhlasím s cíly, Ehm, ale ehm, nesmíme zapomínat na prostředky, které jsou k dispozici. A musíme vždycky eh, reagovat také na závazky, které jsme přijali. Cílem je tedy eh, vytvoření takové politiky, kdy všichni aktéři podepíší jednu deklaraci, shodnou se a ehm, koherentní přístup je naprosto nezbytný. Pokud kolegium komisařů Ehm, se shodne a nebudou vznikat různé ehm, výklady. Jeden komisař si to vyloží takhle, jiný jinak, to by byl problém. Děkuji, dám slovo paní Rego, eh, aby uzavřela tuto problematiku. Ano, já bych chtěla říci, že v komisi eh, sdílíme cíle, které je třeba splnit. Já se domnívám, že my bychom neměli diskutovat o cílech ve výši financování ve výši 0,7%. Na tom jsme se shodli, ale my bychom, tady se také hovořilo o financování na základě principu znečišťovatel platí. A máme různé principy, které však příliš nefungují. A někteří z nás také se snaží vytvářet mezinárodní rámec kolem těchto témat. A někteří z nás opravdu se také velice hluboce zabývají technickou spoluprácí. Někteří z nás se domnívají, že bychom měli mít mezinárodní standardy v této oblasti. A právě proto potřebujeme společný finanční a také mezinárodní rámec v oblasti klimatických změn. Změn také Evropa proto akceptovat že, že bychom měli se zabývat otázkou ničení přírody. Já jsem slyšela také něco o kompenzacích. Zatím začínáme pomalu uznávat naši odpovědnost za situaci v rozvíjejících a v rozvojových zemích. Samozřejmě nemůžeme kompenzovat všechno, ale musíme se zabývat kompenzací velkých změn a tím se bude zabývat další konference ve Varšavě. Byla jsem poněkud zmatená dnešní debatou, i když se stano, eh, shodneme na 0,7% ODA a také to, co bylo slíbeno v rámci klimatického financování. Než se tam dostaneme, tak jak budeme eh, řešit tuto situaci, jak se postaráme o to, aby Evropa plnila své sliby v oblasti klimatických změn. A já si myslím, že bychom neměli diferencovat naše názory a jeden z nejlepších rozvojových projektů jsem viděla v Bangladeši. To bylo v oblasti, kde před několika lety byla obrovská záplavová situace, kde přišli lidé o život. A proč, přišlo, proč přišli lidé o život? Protože tam nebyla eh, výše položená oblast, kam by lidé mohli odejít, když přijde vlna. A právě proto se postavily školy na vyšší úrovni. A když přijde eh, záplava, pak eh, dostanou také lidé informaci, aby odešli do školy. Všichni se tam mohou odebrat, je to pět metrů nad úrovní a nikdo nepřijde o život. Já si myslím, že takovéto myšlení je správné, neboť také není v rozporu s vymýcením hladu. Ale my si musíme také uvědomit, jaká opatření se v těchto oblastech měly dělat. A například Mali kde, jaký je tam ekologický problém. Dobytek ze severu jde na jih kvůli dezertifikaci a potom tam přijdou na jih a tam jsou problémy s farmáři a potom farmáři musí odejít ještě více na jih, protože dobytek sežere eh, jejich eh, úrodu a potom odejdou do Bamaka a tam vzniká právě eh, špatná a velice kontroverzní situace. Tady, eh, jestliže po, provádíte rozvojovou politiku v těchto oblastech, pak si musíme uvědomit, jaká ekologická situace v důsledku klimatických změn vznikne v jednotlivých zemích. To je to, čeho se to týká. To se netýká otázka toho, že bychom neměli plnit naše cíle, které jsme si stanovili již před dlouhými lety. Děkuji vám, pane Gerrit. Eh. Velmi stručně, prosím. Ano, já mám takový návrh pro vás eh, k těm otázkám. Jednak eh, já bych doporučil, abychom v, eh, v rámci kyotského protokolu víme, že existuje eh, program pro reparaci chyb, tedy Clean Development Program, program čistého rozvoje, který platí pro rozvojové země a kde tedy můžeme ze strany průmyslových zemí vydat prostředky, pro ty země, které přesáhly svůj práh pro znečištění. Zároveň e, e, průmyslová země, příloze dvě, tedy industriální země, může provést transfer technologií e, do jiné průmyslové země s tím, že tedy vše probíhá podle přílohy jedna. A můžeme také snížit zadluženost v rámci Kyotského protokolu, pokud se jako stát angažuji v nápravě chyb. Náprava chyb znamená také nabídnout technologie, které pomohou jiné zemi dosáhnout pokroku ve snížení emisí CO2. Přesně to jsem měl na mysli. Já jsem z hlediska společné implementace měl jeden problém, že to může platit jenom pro eh, země, zemi přílohu 1, ne, Tedy země pak není autorizována pro tento technologický transport eh, směrem k zemi která je zemí rozvojovou. Tedy jde o přímé uplatnění odpovědnosti soukromého sektoru, což bude mít přímý dopad na zlepšení situace a umožní nám to také vyhnout se tomu pokrytectví, které existuje, tedy s tím, že se delokalizuje ten znečišťující průmysl, se prostě přesouvá do zemí, které nejsou v této v příloze jedna, tedy aby se splnil cíl Kyotského protokolu. A z tohoto úhlu pohledu pak můžeme dosáhnout výrazných výrazného zlepšení situace pro soukromý sektor. A samozřejmě ten cíl 0,7 si musíme uvědomit, že toto není dlouhodobé, je to krátkodobá záležitost. 2015 je E, skutečně za rohem pro nás. A pokud chceme dosáhnout kompromisu, musíme být také velmi důslední a nesmíme zradit cíl 0,7 Zároveň je to cíl, který si nemůžeme stanovit jen tak krátkodobě. Jsou to ti, kteří odpovídají za realizaci tohoto cíle a právě se vyjádřili, Eh, v tomto výboru s tím, že odmítají dosahovat něčeho, co není přijatelné. Pokud si kladete otázku, jak je politická unie přijatelná v jiných oblastech, musíte mít dostatečné prostředky a zároveň být schopen prokázat, že jsme důvěryhodní. Eh, toto pokrytectví znamená, že člověk něco říká a dělá přesně pravý opak. Dám slovo paní komisařce a pak to uzavřeme. Děkuji, budu stručná. Já si myslím, že mnohé bylo vyřešeno v Doha a také flexibilní mechanismy byly dostupné pro to eh, druhé období závazku. Nechci jít eh, do detailu, ale společná realizace hodně závisela také na eh, někdejším sovětském svazu a východoevropských státech, eh, takže to by mohlo být, ale když se snažíme o CDM, tak na místo jednotlivých, ojedinělých, drobných projektů by bylo mnohem užitečnější eh, zabývat se celým odvětvím a kdybychom se řekli, zmodernizujeme toto odvětví, eh, dojde k transferu eh, technologií, jaké spolupráci a jako mechanismus rozvoje a myslím, že od prvého první tohoto roku se snažíme o to, že žádný nový projekt CDM nebude povolen eh, v nově se rozvějících ekonomikách, jenom v těch nejméně rozvinutých rozvinutých zemích. A to je takový podnět, aby se eh, CDM investoval v těch Eh, opravdu rozvojových zemích. Eh, to má být tedy takový nástroj, kdy 90 prostředků šlo do rozvíjejících se zemí a my se snažíme to změnit a chceme modernizovat tento mechanismus, abychom se lépe zhostili svého úkolu. Eh, Děkuji, připomínám, že budeme pokračovat v 15 hodin, začneme hlasováním, nezapomeňte si hlasovací karty. Děkuji paní komisařce a budu se těšit příště.